Yes, you have, yes, yes, you have uh, voting cards, yeah? Všichni máte hlasovací karty? Ano, prosím, vynejte si své hlasovací karty. If we have a side vote, yeah. Yeah. yeah, we can do that, yeah? Yes. Yeah. can go, okay. Uh, Dobrá, můžeme začít. Budeme hlasovat o provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech. Spravodajkou je Vilja Blinkjevičute. Začneme. Návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 37 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Návrh 38 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Linda McEwen hlasuje pro? Ano, pro. Dobrá, je to schváleno. Návrh 39 s technickým ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 40. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to. Dobrá, zkontrolujeme návrh 40, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 41 s ústním pozměvacím návrhem zpravodajky. Má někdo nějaké připomínky k ústnímu pozměvacímu návrhu? Pokud nikoli, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 43 s technickým ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 45 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 51 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Návrh 60. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 62 pro, proti, zdrželi se. Prosím, zkontrolujeme to. Návrh 62, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 65 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 66 pro. Zvedejte ruce, prosím. 66 pro. Proti. Strželi se. Není to jasné. Musíme to zkontrolovat. Návrh 66. Zahajuji hlasování. Návrh 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 67 pro. Pro. pro proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 68 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme návrh 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 69 s technickým ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 71 s technickým ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Zkontrolujeme návrh 25, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 30 ve dvou částech. Nyní budeme hlasovat o druhé části pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. takže nemusíme hlasovat o první části. Ta padá. Nyní eh, návrh 31 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme návrh 31. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Návrh 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16 můžeme hlasovat en blok. Ne, promiňte, 1 eh, a 16 en blok pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Mnohokrát děkuji kolegové, děkuji také stínovým zpravodajům, děkuji všem poslancům. A jako další Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politika Evropské unie v této oblasti. E, na rok 2017, říkám to správně? FEM lomeno 8 10 207, tady máme zpravodaj Jordi Sole. Okay. Sole, sole, yes. <laughs> It's okay. No, vyslovuji to správně, sole. Uh, thank you. Kompromis uh, one. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Poznací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl schválen. Poznací návrh 9 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Druhá část, pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Poznací návrh 11 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Poznací návrh 12 pro? proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se. To bylo asi zamítnuto, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. Pozměňovací návrh 21 pro. Proti. Zdrželi se. To si prosím ověříme. Hlasujeme o 21. Zahajuji a končím hlasování. Omlouvám se za tu rychlost. Byl zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. Ano, přejete si to ověřit, takže kompromis číslo 4. Ověříme jej. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl přijat. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Poznací návrh 34 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Poznací návrh 41 pro, proti, zdrželi se schválen. Aha, dobrá, ověříme. Takže 1.40 za hlasování. A končím hlasování. Byl zamítnut. Poslanecí návrh 42 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, Tady byl pravděpodobně schválen, ale pro jistotu ověříme. Hlasujte prosím o osmičce, zahají hlasování a končím hlasování. Byl schválen, ano. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. A pozměňující návrh 50. Pro. Proti. Zdrželi se. Schválen. A pozměňující návrh 1 pro, proti, zdrželi se schválen, dvojka pro, proti, zdrželi se schválena, trojka pro, proti, zdrželi se schválena, čtyřka pro, proti, zdrželi se schválena a pětka pro, proti, zdrželi se schválena. A nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku v pozměněné podobě. Zahají hlasování, končím hlasování. Návrh byl schválen, blahopřeji a děkuji všem za opravdu dobře vykonanou práci. Uh, now point eight on... A bod číslo 8 to je kalendář, harmonogram výboru FEM na rok 2018. To je kalendář, který koordinátoři už schválili a bude považován za schválený, pokud tady vůči němu nejsou námitky. Děkuji všem, tímto byl schválen a milí kolegové, kolegyně, ještě bych vás ráda informovala, že už jsme u různých, což nemáme, a příští schůze se bude konat 21. listopadu dopoledne a i odpoledne prosím, nezapomeňte, že se bude konat toto zasedání za spoluúčastí členů národních parlamentů, tedy poslanců národních parlamentů, musíme se k tomu postavit velice aktivně. Paní předsedající děkuji tlumočníkům, tlumočníci děkuji za pozornost a přeje všem hezký večer.